Dear colleagues, Vážení kolegové, we have some delay, but I think... máme mírné spoždění, ale myslím, že můžeme zahájit zasedání našeho výboru. I'm not able to see the rapporteur. A jenom to nevidím zpravodaje. Zpravodajku. Il, uh, the first point in our agenda. První bod na pořadu jednání se týká snížení národních emisí některých látek znečistujících ovzduší. Jak víte, tento návrh je součástí balíčku ke směrnici oznámené komisí v prosinci 2013. Je to tedy již eh, dlouhodobý postup, který byl zahájen za minulého mandátu Provedli jsme třetí výměnu názorů ve výboru Envy 19. března 2014. Následně koordinátoři rozhodli, že ještě budeme pokračovat v písemném postupu před evropskými volbami 19. května 2014 a žádali dodatečné hodnocení do, dopadu ze strany Evropského parlamentu v rámci pro energetické politiky. Hodnocení dopadu bylo provedeno Počkáme na paní zpravodajku, protože bych rád začal úvodním slovem paní zpravodajky. I've seen uh, the rapporteur and uh... <laughs> Omlouvám se, Julie. Po tomto úvodu vám tedy předávám slovo abychom mohli zahájit diskuzi a následně si vyslechneme autory komplementárního posouzení dopadu. Prosím, máte slovo. Thank you, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Já mm, v této fázi nemám příliš, eh, co bych uvedla. Hlavně tady jde o to, abychom dnes projednali tohle doplňkové posouzení dopadů. Všichni doufám, a, ten dokument máte, je to velice podstatná záležitost. A tohle téma je poměrně technická věc. A než jako výbor budeme schopni dosáhnout koncenzu ohledně toho, kam směřovat tímto návrhem, je velice důležité, aby si eh, eh, naši poslanci eh, prohlédli ta data a vyhodnotili si je a chápali je a pochopili je. Ve svých debatách se stínovými zpravodaji, se členskými státy a ve všech těch možných věcech, které prostě zpravodaj dělá, je mi zřejmé, že velká debata se povede o přijatelnosti statistických údajů, které členské státy používají. Členské státy je mohou i spochybňovat. Je tedy nesmírně důležité, abychom se tohle snažili intenzivně pochopit. Posouzení dopadů, které připravil náš vlastní odbor, myslím, že pro náš výbor je to pravděpodobně to eh, nejrozsáhlejší posouzení ex ante, které jsme zatím měli. Takže eh, jsem eh, velice konkrétně chtěl, abychom to dali na pořad dnešního jednání, abychom si mohli nechat to všechno vysvětlit, abychom měli všichni stejné informace, stejná vysvětlení a mohli vycházet z nich pro další debatu. Pokud tedy, pane předsedo, budete souhlasit, myslím, že bude nejlepší, abychom eh, se rovnou pustili eh, do eh, prezentace našeho odboru nebo našeho útvaru pro pozuzování dopadů a navázali debatou. Děkuji. A než se pustíme do prezentace, tak bych chtěl uvítat pět místních politiků, kteří jsou tady z Dolního Saska a kteří přišli navštívit naše zasedání. Vítám vás. Vím, že vás pozvala kolegyně Meissner a kolega Grote. Ne, kolegyně Meissner, pardon. A pocházíte ze stejné oblasti. A potom... A, a děkujeme, že jste přijeli. A teď předám slovo panu Markusi Hamanovi. který eh, zpracovával to doplňkové posouzení dopadů, aby nám vysvětlil studii. Thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Jak jste říkal, na základě základě eh, žádosti eh, o útvaru pro posuzování dopadu Evropského parlamentu jsme eh, vytvořili doplňkové posouzení dopadu, které se zaměřuje na interakce mezi politikou Evropské unie pro kvalitu ovzduší a klimatickou a energetickou politikou. Máme k dispozici písemnou zprávu, která je poměrně rozsáhlá a dnes bych vám rád schrnul klíčová zjištění, která z této aktivity vzešla. Studie proběhla v kontextu eh, velice silných interakcí mezi eh, látkami znečišťujícími ovzduší a skleníkovými plyny. Znečišťující látky a skleníkové plyny eh, pocházejí totiž ze stejných zdrojů. A ať už se zdroji uděláte cokoliv, zejména se spotřebou energie, nebo budete eh, snižovat, eh, ať budete snižovat eh, skleníkové plyny nebo znečišťující látky, tak vždycky to ovlivní to druhé. Ať když snížíte skleníkové plyny, tak také snížíte znečišťující látky často. A čili se to vzájemně doplňuje a zvýšíte kvalitu ovzduší. My jsme měli eh, se zabývat nedávného, nedávným návrhem na eh, kvalitu ovzduší v souvislosti s ještě novějšími eh, klimatickými a energetickými cíly. Souvisí to s tím, že objem a struktura používání energií jsou ovlivněny dvěma faktory, a sice náklady na kontrolu znečištění v ovzduší a dalšími náklady. A tyto náklady tedy jsou ovlivněny eh, hladinou eh, eh, snahy tedy optimální eh, snahy pro další eh, kroky. A v, této případě, v tomto případě tato eh, v úroveň optimální ambice pro další opatření se projevuje do toho, že marginální náklady se rovná marginální přínosy. Jak asi chápete, v roce 2013, v minulém roce, Evropská komise navrhla směrnici NEC a analýza a posouzení dopadů a proběhla na základě eh, předpovědi energetického vývoje pro 2013, což byl eh, což tehdy proběhlo eh, společně, s, s, které bylo vypracováno s klimatickou a energetickou politikou v roce 2012. Ovšem na základě tohoto návrhu komise předložila nové klimatické a energetické cíle které nedávno potvrdili rady, eh, potvrdila Evropská rada ve svých závěrech. Na základě tohoto vývoje platí stále důležitá otázka. Jaké eh, dopady mají tyto nové cíle na eh, politický balíček o čistím ovzduším? My už jsme eh, tohleto dělali eh, dříve, tuhle analýzu. Použili jsme tedy stejný model, stejné nástroje a stejné databáze, stejně jako když jsme eh, posuzovali dopady toho původního balíčku pro čisté ovzduší a mm, teď jsme se bavili o tom, jaké dopady by měly ty nové klimatické cíle. Vytvořili jsme jeden scénář, který už byl použit ve sdělení komise takzvaném eh, eh, scénáři GHG 40EE. E. A toto, eh, to jde o snížení skleníkových plynů o 40% v roce 2030. V tom návrhu se původně počítalo se 27% obnovitelných zdrojů, teď je tam 26,4% a zlepšení využívání, efektivity využívání energii o 30%, teď je tam 29,3%. Čili eh, zůstalo tam de facto to tež, akorát je to eh, založeno na tom původním, na té původní prognóze. toho, jak dosáhnout eh, ty energetické a klimatické cíle stanovené Evropskou komisí. Pokud se podíváte na spotřebu energii, tak ten nový scénář, ty nové cíle by vedly k eh, celkovému, celkovému snížení energetické spotřeby o 10% v roce 2030. Největší eh, snížení je tady u zemního plynu a největší zvýšení eh, v efektivitě využívání energie je v sektoru domácností s izolacemi a tak podobně. Tady vidíme dopady na vztah eh, v nákladu a výnosů nebo přínosů dodatečných eh, opatření pro zvyšování kvality ovzduší. Jak by tohle tedy eh, se změnilo podle nových cílů? Tohle je tak trošku vědecký graf. Hmm, později ještě uvidíme takový ekonomičtější graf. Tady na ose X je zlepšení zdraví, na levé straně vidíme dopad eh, v případě, že by se nic nezměnilo do roku 2030. A čím více se posouváme do, na pravou stranu, tím více zlepšujeme zdraví, eh, snižujeme eh, tedy nebo zvyšujeme dobu dožití a úmr- snižujeme úmrtnost a vidíme, jak se nám tady ta křivka zvyšuje. Ta šafovaná čára odhaduje zvýšení nákladů podle eh, návrhu komise, kde se tedy eh, berou výchozí hodnoty z původního návrhu komise, zatímco eh, a tedy ta přerušovaná čára ukazuje celkové náklady v návrhu komise. Ta modrá čára, říká řečník, ukazuje přínosy zdraví. ty eh, přínosy eh, v eh, peněžním objevu jsou nejisté, proto tady vidíme vlastně ten modrý výsek. Ale v zásadě jde o to, že u většiny těch opatření ty zdravotní přínosy zásadně převyšují peněžní náklady. Ta černá vertikální čára, to je vyjádřená ambice komise, to znamená, uzavření eh, mezery o 60%. To znamená, že vezmeme 60% dostup, technicky dostupných prostředků a stanovíme si je jako cíl. Důležitá věc v tomto kontextu je eh, ta eh, červená křivka, která ukazuje výsledky podle nového balíčku klimatického a energetického. Tam je menší spotřeba energií, menší spotřeba paliv Začínáme na nižší úrovni, asi 3,5 miliardy eur eh, za rok méně než v původním scénáři a ty náklady také, eh, nebo ta křivka také začíná eh, trošku více vpravo, to znamená, že 22% toho potenciálního zlepšení zdraví automaticky přijde z pouhé implementace těch energetických a klimatických cílů. Je to tedy zcela zdarma. Dáme-li 3,5 miliardy eh, ročně eh, a budeme dávat ještě 3,5 eh, miliony, miliardy ročně méně vlastně. A pokud to budeme dále promítat, tak je zřejmé, že se nám podaří snížit objem znečišťujících látek v ovzduší více, než to bylo v, podle toho předchozího scénáře. Také vidíte eh, u té vertikální křivky nebo úsečky, eh, že eh, tady jsou vlastně výrazně navrhované nižší náklady. Tady jde o to, že mezi tou že když to protneme s tou červenou křivkou, tak vidíme, že jsou tady stále nižší náklady čili eh, nižší, než kdyby se implementovala ta stávající, eh, ten stávající scénář ve stávající politice. Možná, že na dalším slajdu to bude vidět eh, snadněji. Tady to je jednoduchá tabulka. Tady srovnáváme náklady v levém sloupci energetika a klima. V pravém je ten původní scénář Dále jsou tady náklady na implementaci stávající legislativy v roce 2030, které byly 90,2 v referenčním případě a, a ty snížily na os, se snížily na 86,6. A potom jsou tady další náklady na dosažení těchto uh, cílů komise. A komise uh, tedy uh, řekla, že ve svém posouzení dopadu by to bylo 3,3 miliardy ale stejných cílů tady dosáhneme s pouhými eh, náklady 1,4 miliardy eur. A pokud eh, tady si vezmete celkové náklady na eh, ta opatření proti zešišování vzduchu, tak by to bylo 88 v prvním případě a 93,5 v druhém případě, takže rozdíl 5,5 miliardy oproti tomu původnímu návrhu komise. Je tady zcela jasný závěr s těmi novými klimatickými a energetickými cíly dojde ke zlepšení eh, zdraví, kterého stejně komise chtěla dosáhnout za nižších nákladů. Těch 88 miliard je eh, méně než eh, to, co Evropa tak jako tak teď chce dát na implementaci stávající legislativy se starým energetickým scénářem. Tolik tedy o nákladech na dosažení navrhovaných cílů. Parlament i výbor eh, nás výslovně také požádal o hospodářskou analýzu eh, ekonomického optima. Co bylo racionální z eh, ekonomického pohledu tedy? A podle ekonomické teorie to je v momentě, kdy se marginální náklady rovnají eh, marginálním přínosům. Eh, Ekonomům mezi vámi ukážu tedy eh, slide, který ukazuje vývoj marginálních nákladů ve srovnání s marginálními přínosy. Opět tady přerušovaná křivka znamená původní scénář a plná křivka znamená ten nový scénář. A tady eh, pak máme ještě ten, eh, v tom modrém poli ten, eh, to, to možné z, zdravot, ty možné zdravotní přínosy. Čili mohu říci, že podle původního návrhu komise máme 67% pravděpodobné využití tohoto, této možnosti zdravotních přínosů Zatímco optimální by bylo dostat se někde mm, na 75 až 92 v tom modrém eh, prostoru. Tady vidíme, eh, že eh, to je mezi 75 až 90 u té přerušované čáry, zatímco u komise se stanovil 67%, takže to je méně než optimální úroveň. Bylo to 5% pod optimální úrovní na rok 2025. A potom komise také eh, přijala, že eh, tady bude 5% eh, ještě lhůta na implementaci. Takže komise původně navrhoval 67, i když optimální bylo 75 až 92. Pokud se teď podíváte na tu eh, plnou křivku, to znamená eh, scénář pro, eh, klimatický a pro ty klimatické a energetické cíle aktuální, tak tady ta optimální úroveň je pořád 75 až 92. Tady nám to, ale ta, ta skutečnost odpovídá 92 až 106, protože podle toho scénáře můžeme dosáhnout ještě více což je daleko ambicioznější, než eh, původně komise navrhovala. A rozdíl, i když si vezmete eh, to nejkonzervativnější posouzení přínosu, tak ten eh, rozdíl mezi tím nejkonzervativnějším překlenutím pořád znamená 16 až 17 tisíc případů předčasného úmrtí ročně. Takže pokud chcete ekonomicky optimální úroveň pro eh, klimatický a energetický scénář, tak eh, v Evropě by eh, schom si ušetřili 16 až 17 tisíc předčasných úmrtí ročně. Hlavní věc, o kterou tady jde, je zobrazená na následujícím slajdu. Na této úrovni by nám to tedy, jak už jsem říkal, ušetřilo Existují eh, eh, různé způsoby, jak vyjádřit ty zdravotní dopady. 140 tisíc eh, roků života, a nebo to můžete vyjádřit v případě předčasných úmrtí, takže 16 200 předčasných úmrtí by nám to ušetřilo podle návrhu komise. Pokud se podíváte na náklady, tak celkové náklady na Eh, boj s eh, znečištěními byly o 2,2 miliardy nižší za rok, než navrhovala komise a pokud eh, bychom vyjádřili penězi ty přínosy pro zdraví, tak by to bylo 8 až 50 miliard eur ročně oproti původnímu návrhu komise. Když to tady schrneme tak jasně vidíme, že podle původního eh, scénáře, nebo podle aktuálního eh, scénáře, pardon, by eh, ty náklady na dosažení z cílů komise byly o 5,5 miliardy nižší než podle starého scénáře a případě ekonomicky optimální alokace eh, těch prostředků eh, by cílem eh, bylo ročně zajistit o 140 tisíc roků života a to by nás vlastně stalo o 2,2 miliardy ročně. A potom by to samozřejmě ještě mělo dodatečné zdravotní přínosy v hodnotě 8,5 až 50,8 miliardy ročně. Na rok 2020 tam komise nepřišla s žádným konkrétním návrhem, pokud jde o emisní stropy, ale navrhla, eh, že se bude eh, revidovat Jeteborský protokol. Nicméně eh, ekonomicky racionální cíl by byl o něco ambicioznější než Jeteborský protokol a potom by ty přínosy by mohly být 40 až 300 miliard eur ročně. Jak říkám, tohle jsou eh, hlavní eh, závěry. Eh, celý dokument obsahuje mnoho podrobností a konkrétních čísel a rád vám tuto věc ještě dále v odpovědi vysvětlím. Děkuji vám. Poté, co jsme si vyslechli tuto zajímavou studii o dopadu, předáme slovo stínovým zpravodajům jednotlivých politických skupin. Za EPP kolegyně Gardiny mě předala, delegovala tento úkol, eh, takže já předložím své dojmy. Především chci poděkovat panu doktorovi Jamanovi za tuto studii. Na jedné straně nám vyjasňuje vztahy, silně pozitivní vztahy mezi oběma politikami. A na druhé straně nám poskytuje i různé důležité prvky nutné k hodnocení zjišťujeme, že to jsou pozitivní synergie obou dvou politik, neboli implementace evropské politiky a nový, nových eh, politik ohledně energií mají pozitivní dopad na návrh týkající se kvality ovzduší a znečištění. Jsou tu tedy pozitivní synergie, které se týkají jak zdraví s úsporami, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Hovořil se 140 tisících eh, životů ročně, více než 7 oproti návrhu komise. Hovořil jste o snižování výdajů, 3 miliardy eur. A také jste hovořil o příspěvku příspěvku, prospěchu, který to přinese, také miliardy eur ohledně eh, zdravotnictví a zdraví. Pro nás tyto výhody, jako pro výbor, jsou užitečné, je dobré je znát. I proto, abychom mohli hodnotit i jiné politiky. U dalších politik je samozřejmé, že výhody této politiky budou představovat menší výdaje na jiné politiky, které samozřejmě mají své vlastní eh, výdajové stránky. Chci připomenout, že pozitivní aspekty nás vedou k pozitivnímu hodnocení nejen tedy této studie, ale také věřím, že nám mohou poskytnout všem členům výboru dodatečné prvky pro hodnocení celého balíčku o kvalitě ovzduší, který budeme hodnotit a posléze schvalovat. Za socialisty a demokraty předám slovo kolegovi Danc. Yes, I, I, I... No, děkuji. Především vám chci poděkovat za odvedenou práci v této studii posouzení dopadu. A ty vzájemné prospěšné prvky při skombinování politik jsou patrné. Viděli jsme, jak se snižují výdaje, navíc je tu prospěch pro zdraví. A to je samozřejmě fantastická věc, abychom mohli na jedné straně získat prospěch, e, užitek a na druhé ušetřit je zapotřebí se zabývat dalšími prvky, zabývat se například zdroji na legislativní úrovni, je zapotřebí spolupracovat s DG Enterprise a, a přemýšlet také o e, dieslových motorech e, u m, mm, vozidel a toto všechno zvažovat abychom docházeli u všeho tedy ke vzájemně užitečným výsledkům. Je zapotřebí si stanovit ambiciozní cíle a jak byste právě ukázal velice dobře, přitom není zapotřebí navyšovat náklady. A bylo by výborné, kdybychom to dokázali zopakovat i v jiných oblastech. To je tedy povzbuzení pro úzkou spolupráci s DG Enterprise u Euro 6, než Euro 6 a dalších témat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Faria. Děkuji vám, pane předsedo, za paní eh, Kaldebete, která je synovou zpravodajkou za ALDE a vzhledem k té prezentaci hodnocení dopadů návrhu komise bych rád se zeptal na následující věc. Zemědělský sektor přispěl k emisím metanu do atmosféry a přispíval tak po mnoho let. Pane Markusi Mane, když jste prováděl to hodnocení dopadu, setkal jste se s nějakými čísly, která se týkají toho, kolik bude stát zemědělství dosáhnout těchto, čís, těchto výsledků do roku 2030? A jak by chtěli nebo jak by mohli těchto cílů dosáhnout v zemědělském sektoru. Děkuji. Paní Konečná. Já také si dovolím především poděkovat za to, že máme takto podrobnou studii, která si myslím, že nám ukáže další cestu. Pevně věřím, že ji budeme brát vážně i v našich dalších krocích, protože eh, to, co se občas stává, je to, že se některé naše směrnice překrývají a pak výsledný efekt se nemultiplikuje, ale naopak se eh, proti sobě staví a ty efekty jsou daleko nižší, než čekáme. Takže určitě by nemělo být cílem připravit eh, další a další směrnice či omezení bez toho, abychom znali ty dopady. Já jsem moc ráda, že se i ukázalo, že ty klimatické cíle, které byly přijaty nyní radou, jsou vlastně sami o sobě velmi pozitivní eh, v tom dopadu na, na hodnoty eh, čistoty ovzduší Eh, to co, na co musíme dále tlačit je určitě snižování emisí škodlivých látek to se asi tady všichni shodneme. já velmi vítám tu snahu že už eh, v rámci těch eh, směrnic které jsou teď připravovány tam máme zcela konkrétně dávány také například rozšíření stropových látek o tuhé částice frakce mp two five protože si myslím že tohle je obrovským problémem z druhé strany když už tady kolega eh, zmínil ten metan tak tam eh, já musím říct že eh, to nepovažuji za úplně prioritní a určitě to pro zemědělství bude důležité ale v rámci těch dalších opatření která budeme přijímat tam já bych to rozhodně neviděla jako něco co Eh, by mělo tak významný podíl, abychom to eh, dále nějakým způsobem řešili, eh, například vůči k tomu, že, eh, že eh, budeme hledat další a další látky pro to omezení. Vítám také snahu směřující ke snižování emisí amoniaku, to si myslím, že i v těch grafech bylo vidět. A obecně tedy děkuji za tu studii, ještě si ji podrobně určitě prostudujeme a na závěr chci jenom říct, držme se těch studií, ale eh, určitě to dělejme tak, aby jsme se potom v těch konečných cílech, které připravíme na základě těchto studií, nepřekrývali a nesnažili se eh, dosáhnout maxima eh, tím, že budeme přijímat pouze další a další nějaké regulující opatření. Děkuji. Grazie, adesso il collega Icaut. Děkuji, kolega Icaut. Děkuji, skutečně bych chtěl poděkovat eh, Marku Semenovi za veškerou práci, také za velice jasnou prezentaci. A vzhledem k tomu, že víme, že rozpočet a ten čas eh, nebyly no, obrovské, abych to tak nějak vyjádřil, protože jste se k tomu musel věnovat jaksi i o prázdninách. Takže tím spíše oceňuji práci, kterou jste odvedla. Myslím, že to jasně ukazuje provázanost mezi tím, co na jedné straně provádíme ohledně klimatu a energie a na druhé straně ohledně dalších eh, politik. Eh, vidíme, že tu jsou vzájemně prospěšné aspekty. Eh, možná, že první jednoduchá otázka bude, Poskytnete také prezentaci výsledků studie na radě, v té pracovní skupině rady? To si myslím, že by bylo velice užitečné, protože víme, že na radě jsou zvyklí na svůj pohled na výdaje na implementaci a zapomínají na eh, zdraví. Diskutuje se eh, hodně o tom, co, co stojí a ty diskuze hm, často nejdou o mnoho dále než k nákladům. Klimatické a energetické politiky, které, ke kterým se nyní upsaly i členské státy s určitými odchylkami a dalšími podrobnostkami, ale o tom teď nebudeme diskutovat, bylo by tedy užitečné, aby prodiskutovali nebo aby viděli i toto, aby to trochu nasměrovalo nebo přesměrovalo pozornost rady také na prospěšnost pro zdraví. Vaše studie, myslím, jasně ukazuje, a jsem velice vděčný za to, že jste to uvedl, když se podíváme na to přemostění eh, eh, mezi tím, co je maximálně technicky možné a co je tou základní eh, nejnižší možností, tak se komise rozhodla pro 67%. To samo o sobě to lze kritizovat, protože to je velice konzervativní odhad. Podíváte-li se na běžnou tu základní linii, Eh, tak eh, by se očekávalo, že bude 76 až 92 tohoto pásmo, do kterého třeba eh, dosáhnout. Takže vidíme, že komise byla velice konzervativní ve svém eh, textu. Ale teď, když se na to podíváme s, těmi, mm, s tím užitky, tak vidíme, že je mnohem směšnější ještě to, co komise eh, navrhuje. A je zapotřebí, aby se jasně diskutovalo i na radě, protože všichni říkají, že je zapotřebí diskutovat v politice o faktech. Když vidíte na faktech, jako v této studii, o čem diskutujeme, tak by to také měli vidět. Začínáme být směšní, ale to je otázka potom pro jiné instituce, ne pro vás. Takže to, k tomu se nemusíte vyjadřovat. Tady se jedná o politické vyjádření a vy jste vědecký odborník, takže na vás není eh, předvádět eh, politické eh, projevy. Ale tedy dostane se tato studie také na radu? A až budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích, Měli bychom také eh, sbírat více údajů eh, z jednotlivých členských států, podívat se na ty modely. Například náklady za snižování emisí by zde měly být také. A já jsem to nenašel v těch dosávadních dokumentech. Eh, bylo by dobré, kdybychom získali i tyto údaje. A potom to je tedy užitek nebo prospěch pro zdraví v jednotlivých členských státech. Je jasné, že bude zapotřebí ještě dalších analýz abychom tyto eh, údaje měli eh, a možná, že by bylo dobré, abychom měli další spolupráci eh, v těchto prvcích. A možná bychom k jednotlivým státům mohli mít výsledek pro prospěšnost pro zdraví. A máme něco také k cílovému datu 2020, protože to by bylo samozřejmě velice zajímavé vidět. Vy jste se zabýval roční, rokem 2030. Bylo by možné získat něco do roku 2020? Slovo má kolega Pedicini. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaji k vynikající eh, prezentaci. Velice jasná byla, také si ji detailně prostudujeme. My máme návrh a takovou otázku. Návrh směrnice o kvalitě ovzduší definuje nové závazky na snižování eh, SO2, oxidů dusíku, eh, čpavku a jemných částic. Nicméně eh, SO2 zde nefiguruje a to je dost jedovatá, sou, to je dost jedovatá sloučenina. A přírodní emise srovnají 0,001, zatímco blízko ropných rafinerií je 3,3 eh, částic na milion. To znamená 3 tři, více než tři milionkrát více, než kolik se běžně vyskytuje v ovzduší. Jsou známé eh, dopady na zdraví u akutního vystavení eh, SO2, ale nevíme, jaký dopad to má při chronickém vystavení populace, což se stává tam, kde dochází například k desulfurizaci ropy. Proto bychom eh, rádi i e, v tomto případě zde měli e, jasné výsledky týkající se této sloučeniny. Karl Heinz Florenz. Ano, zasnělo už mnoho otázek. Mě by zajímalo, e, i když tedy Eh, reakce komise je tedy už na papíře, viděli jsme to, zajímalo mě, jestli eh, je nějaká nová strategie, eh, jaké budou náklady, poněvadž tvrdí se, že celkově to je nákladově neutrální přičemž eh, ta neutralita ta neodpovídá eh, skutečným nákladům, protože ty náklady někdo ponese a někomu se možná ulevit. Čili z hospodářského hlediska to za stolik rentabilní není. No a eh, možná, že se na to dívali určitým způsobem zemědělci. A teď se musím zeptat, jak to bude, aby mě příště tady nepopravili, až se k ním dostavím. Děkuji slovo Matias Grote. Děkuji. Co tady řekl pan kolega Eichhout, to skutečně by bylo třeba představit v radě, když se podíváme, jak vypadá klimatický rámec na rok, nebo do roku 2030, který není tak starý, to asi tyto informace neměly dispozici zaznělo už mnohé. Já tady mám problém v tom, že eh, pokud eh, eh, s klimatem máme vysvětlovat, dávat do souvislosti výhody pro zdraví, tak to se těžko vysvětluje, protože spíše se tedy hovoří o tom, jak klimatická, tedy ochrana klimatu, likviduje pracovní místa a tak dále. No, Eh, my tady můžeme argumentovat pouze statistikou a to není zrovna nejlepší argument. Já bych se chtěl zeptat, eh, nakolik jste počítali také třeba s ambicioznějšími cíly. Eh, máte tedy jiné modely, nebo máte jenom toto, co jste nám ukázal a je to přizpůsobené dosavadnímu průběhu jednání? Čili zajímalo by mě, jak to tady může vypadat. Eh, jinak eh, děkuji za tuto studii. Myslím, že o to se skutečně můžeme, můžeme opřít a můžeme ji dát dispozici také dalším dvěma institucím. Děkuji vám. Než předám slovo doktorovi Amanovi, aby mohlo odpovědět, chtěl bych požádat také komisi, zde by měl být doktor Feraje, zeptat se komise, zda chce něco poznamenat k této studii. Vzhledem k tomu, že si myslím, že je to důležitá věc i pro komisi. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. Uh, important indeed. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečně to důležitá věc a za komisi bych rád vyjádřil díky eh, nejen autorům, ale také za eh, za to, že jste zorganizovali tuto studii, protože je to důležité téma, je to komplexní téma a komise eh, se zabývá eh, právě politickým úsilím, které je na eh, mnoho těchto komplexních aspektů dohromady. Je zapotřebí naslouchat a poučit se, a to my rozhodně děláme. Chtěl bych připomenout, protože by, by se snadno dalo ztratit v těch všech číslech a faktech, a jak na to správně pan zpravodaj poukázal, je e, zapotřebí e, e, vědět, oč se jedná v této studii. Co tedy dělá komise v tuto chvíli? Předkládáme jasný návrh, jak tomu našem žargonu říkáme, jasný návrh s tím a konečným cílem má být abychom eh, snižovali počet předčasných úmrtí ze 4 tisíc z tohoto množství lidí, kteří umírají každoročně na zhruba 200 tisíc. My si tedy odnášíme z této prezentace to, že můžeme na jedné straně učinit více za ty tež peníze, a nebo můžeme učinit to tady za méně peněz. Je jisté, že tyto závěry se odrazí ve vyjednávání a doufáme, že se to projeví i v konečném textu. Děkujeme ještě jednou parlamentu za to, že vnesl tyto informace do naší diskuze. Děkuji. Chtěl bych dát slovo doktorovi Amanovi, kterému kolegové položili několik dotazů. Děkuji, pane předsedo. Několik stručných odpovědí. První otázka byla na emise metanu. A cena metan, metan a jeho produkce v zemědělství. Metan je víceméně skleníkový plyn, souvisí s klimatickým balíčkem, energetickým balíčkem. A pak je to otázka obchodování a to by mělo být zhodnoceno v daném návrhu. Tento návrh uznává eh, metan také jako znečistující látku. Je to prekursor přízemního ozónu, který vědecky předtím nebyl uznán eh, takto, ale je jedním z velkých přispěvatelů ke vzniku přízemního ozonu, který poškozuje lidské zdraví. Takže na jedné straně má metan vliv na klima a na druhé na, e, na kvalitu zdraví. Komise navrhuje určitá opatření. E, ta metanová opatření těch lze dosáhnout za nulových nákladů. Původní investice je získána ušetřením nákladů později na příklady u eh, eh, odrušovačů těch eh, plynů, takže z kvalitativních důvodů se doporučuje, aby byla přijata tato opatření ohledně metanu, která nepřinášejí žádné výdaje navíc. To je tedy odpověď ohledě, ohledně výdajů na snížení emisí metanu. Pro eh, kvalitu zdraví jsou to tedy nulové náklady. Další otázka se zaměřovala na, na údaje z jednotlivých členských států ohledně dopadu na zdraví. Nejsou zde, ale můžeme vám je snadno zpřístupnit, nebo jsou na internetu. Všechny tyto informace a jejich náklady, to všechno je opravdu do, veřejně dostupné na internetu ve se všemi detaily. Jsou dostupné i údaje do roku 2020, ale neměli jsme čas toto probrat s národními experty a e, zhodnotit tedy situaci roku 2020, takže je tu e, jedno tedy velké upozornění, že jsme nemohli do těchto úrovní detailů jít, na to čas nebyl. Makroekonomický dopad. Ano, byl extenzivně analyzován i flowback peněz do ekonomiky. Je to vnosný dopad Evropské komise. Specifický aspekt týkající se rozdělení břemena na, do jednotlivých eh, odvětví eh, bylo prokázáno, jestli to tedy mohu vysvětlit dále. V ekonomicky optimální perspektivě v návrze komise to je to, je to přemostění na 75 A když se podíváme na rozdělení na nákladů do jednotlivých odvětví, tak je to u zemědělství i, e, e, jako jedním z hlavních aktérů a proto se kvůli tomuto odvětvovému zatížení snížila komise ano, přemostění na nižší hodnotu zemědělský sektor, když se podíváte na ty dodatečné náklady, protože se podíváte na to, co platí nyní odvětví ve stávající legislativě, tak zemědělství platí velice málo, ale hlavní eh, břemeno nese průmysl, doprava, eh, elektrárenský sektor a tedy příspěvek, eh, který se týká očištění ovzduší, nyní je hlavně nesen dopravou a průmyslem a elektrárenstvím. Velice málo spočívá na bedrech zemědělství, zatímco v tom novém návrhu dohání více zemědělství, vyrovnává se situace, vyrovnává se s těmi ostatními zmíněnými odvětvími. Ale stále ještě celkové náklady zůstávají poměrně nízké pro zemědělství. Zda jsme analyzovali také ambicioznější cíle? Ano. Analyzovali jsme celé široké pásmo od nuly po stovku u toho eh, přemostění v různých intervalech. Samozřejmě ty údaje můžeme poskytnout, ale eh, hned na začátku eh, debaty zmizely ambicioznější cíle z návrhu komise, takže jsme uveřejnili vám pouze toto. Děkuji. Můžeme uzavřít naši diskuzi. Předám slovo paní zpravodajce. Um, děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji za tuto debatu. Chtěla bych dodat jenom několik málo věcí. Jako zpravodajka jsem eh, možná měla více času, aby se do toho zabrala, ale Eh, musíme si uvědomit, že tady eh, zkoušíme různé ekonomické modely. A minule jsme se snad poučili v tom, že eh, cesta vpřed může být trošku jiná, než jak navrhuje komise a teď se tím zabýváme. A tak je třeba říci, že ty Eh, jednotlivé faktory, které vstupují do hry, eh, je jich tedy mnoho, eh, jsou tady proměnné, jako je ekonomický růst nebo náklady, respektive cena uhlíku. Čili jsou tady různé prvky, různé znečišťující látky, které mohou Eh, vstoupit do výpočtu, jako je třeba amoniak eh, v zemědělství, tak hm, oni nemají vždy stejnou váhu, nejsou eh, rovnocené třeba skleníkovým plynům, prostě jsou v tom systému váženy jinak. Čili my se snažíme najít vhodnou míru náročnosti, vhodnou míru ambice. je třeba říci, že my je prostě nemůžeme ignorovat eh, v rámci celého toho tématu a eh, musíme hm, také eh, se podívat na vzájemnou interakci jednotlivých elementů v tomto modelu. A to je pro mě snad to nejdůležitější, protože my tady nehovoříme o tom, že bychom chtěli tento model nějak zkoušet nebo napadat. To ne. A e, teď hovořím jenom za sebe, ale také za nové pravodaje. Čili my chceme mít e, jasnou jistotu, že se chceme opírat při jednání právě tady o to. E, my tady máme křivky pro Eh, analýzu nákladu a přínosu, eh, marginální křivku. A když eh, se podíváme, jak to vypadá, tak samozřejmě ty marginální náklady, tak to je, to je věc, kterou je tře- možné vyřešit velice rychle, ale bylo by třeba se do toho možná pustit do větší hloubky. Co tím chci říci? Já samozřejmě budu vést detailní debaty s komisí. Poněvadž řekněme, že dnes dopoledne tady těch detailů jsme mezi sebou moc neměli. A já eh, si eh, budu velice pozor, velkou pozornost věnovat tedy eh, těm přínosům a nákladům pro jednotlivé eh, obory a obory lidské činnosti a ekonomická odvětví. A <clears throat> chci tedy, abychom tomu dali prostor. Já bych tomuto výboru a zejména stínovým zpravodajům říci, že nás bývá ještě mnoho práce, budeme muset provést ještě důkladné analýzy a samozřejmě spolupracovat tak, aby ten výsledek byl všeobecně přijatelný. Myslím, že tato eh, zpráva eh, opravdu je eh, důležitá, zejména při posuzování dopadů. Čili Eh, to nám ukazuje, jak daleko až můžeme jít, jaké mohou být naše ambice. Děkuji paní kolegyně Gerling, zpravodajce, za tento závěr. Tímto můžeme uzavřít tento bod a přejít k následujícímu bodu. Vzpomenete si, že jsme prohodili body 18 a 19. A nyní proto budeme hovořit o zákazu rybolovu unášenými sítěmi. Víte, že nařízení od komise na, eh, se vyslovuje o zákazu eh, tohoto druhu rybolovu Eh, ohledně náhodných odlovů určitých druhů. Já chci předat slovo našemu zpravodaji nebo našemu navrhovateli stanoviska. Prosím. Chtěla bych požádat všechny kolegy, aby odcházeli ze sálu v tichosti, protože zasedání výboru pokračuje dál. Kolego Afronte, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Unášené sítě jsou rybolovnými nástroji, o kterých se hodně diskutovalo a diskutuje. Jsou to sítě, které mohou být dlouhé stovky metrů. V současnosti jsou zakázány v evropských vodách eh, více než 2,5 kilometrové sítě, to znamená, že po 2,5 kilometru mohou být dlouhé tyto sítě. Jsou vysoké i 30-40 metrů, takže si dokážete představit, jak to vypadá v moři. Je to obrovská, vysoká nebo hluboká zeď v moři, která má obrovský dopad. Od 90. let se e, šířka ok těchto e, sítí zvětšila. A rozšíření ok mělo dopad na některé chráněné druhy, anebo hodně migrující druhy, které mají významný dopad pro životní prostředí, ať to jsou mečouni, tuňáci, želvy, delfíni a další. Návrh se zrodil v kontextu, který je velmi specifický. Sama komise ve zhrnutí svého e, návrhu uvádí, že se, že se nacházíme v obtížné normativní situaci. Sama komise cituje, že stávající normy e, se dají snadno obejít. Zdůrazňuje, že tyto normy umožnily rybářům, aby ilegálně používali tyto unášené sítě a aby do nich lovili e, ty druhy, které jsou zakázány. Nehledě na stávající opatření v evropských vodách nadále je zjišťováno, zjišťován rybolov unášenými sítěmi, proto došlo i k dvěma odsudkům soudního dvora proti Francii a proti Itálii. V tomto velice složitém rámci a s tímto nástrojem rybolovným, který má obrovský dopad na životní prostředí a chráněné druhy, komise předložila návrh, který mnozí definovali jako provokativní. Je to návrh, který je stručný a je téměř brutální, abych tak řekl. Návrh je ve všech evropských vodách zakažme eh, unášené sítě. Návrh komise má čtyři články třetím, ten je nejdůležitější, se píše, že je zakázán ve všech evropských vodách eh, lovit eh, unášenými sítěmi a mít na eh, rybolovné lodi jakoukoliv takovouto síť. Evropská komise samozřejmě před tímto návrhem před, probrala i hodnocení dopadu a zvažovala různé možnosti. Byly tam čtyři možnosti. Ta první uchovat status quo a ta nejzásadnější byla totální zákaz unášených sítí. Mezi tím ještě byly další dvě alternativy. Jednou z nich konkrétně, kterou budu citovat, protože k tomu se vrátíme, je zákaz, který bude selektivní pro využívání unášených sítí. To je nerušit všechny unášené sítě, ale zjistit ty, které jsou nebezpečné, mají největší dopad na životní prostředí a jsou méně udržitelné a zaměřit se na jen jejich zákaz. Problém spočívá v tom, že v tom hodnocení dopadu samotném tato třetí možnost, která velice pravděpodobně by se líbila nejvíc, i samotné komisi, a nepochybně výborům, kteří se tímto zabývají, eh, včetně výboru pro rybolov. V hodnocení dopadu komise sama uvádí, bod 3, nebo ta třetí možnost je selektivní zákaz, ale nyní, cituji, nemáme informace, které by umožňovaly zjištění s rozumnou přesností, co je tou nejškodlivější možností a proto potřebujeme další výzkumy. Neboli třetí možnost, neboli selektivní zákaz, je dobrá možnost, ale bohužel nemáme dostatek údajů a argumentů, abychom ji mohli podpořit. Na základě normativního rámce, který se těžko interpretuje, navíc eh, tento rámec je často předběhnut eh, ilegální činností, je tu tedy tento návrh eh, třetí, který nelze zatím podpořit, protože nejsou údaje, tak komise podporuje čtvrtý návrh a to je totální zákaz. Tento totální zákaz při prvních diskuzích, které jsme vedli ve výboru pro rybolov, a také u samotných rybolovních aktérů, to vedlo eh, k poměrně rozšířeným silným eh, výhradám. Eh, nejen od zainteresovaných stran, ale také ze strany politiků. Hlavní námitky jsou tři. Za prvé, toto opatření nebere na vědomí normu a zásadní pilíř nové společné rybolovné politiky neboli regionalizace, neboli Eh, standardizace se týká místní situace nebo regionální situace. Navíc by to poškodilo eh, jednotlivá, eh, jednotlivé komunity rybolovné, které používají různá takováto zařízení, ale mají takto menší dopad na životní prostředí, protože je to pouze v místě. A za třetí jsme, cito, jsme uvedli to, že nemáme dost údajů k tomu, abychom zhodnotili ty jiné možnosti Další problém je problém definice. O něm stále diskutujeme. Podle mého názoru definice, kterou já předkládám, je, abychom přijali tu definici Evropské komise, která trochu rozšiřuje působnost a ten rozsah těch sítí, kterých by se to týkalo. A to už je potom techničtější část. Nyní tedy k návrhu stanoviska. Abychom byli schopni formulovat eh, stanovisko v tomto případě, vzhledem k tomu, že návrh komise je skutečně velice přesný, stručný, striktní a velice jasný, neboli totální zákaz, ale současně chceme reagovat na výhrady zainteresovaných stran a eh, těch rybolovních komunit, eh, které se takto ozvaly proti tomuto zákazu. Eh, napříč politickými stranami také, tak eh, jsme hledali alternativu toho totálního zákazu. Takže v tom návrhu, který já dnes navrhuji eh, pro výbor životního prostředí, abychom vyšli právě z tohoto. Neboli ponechme členským státům toto v jejich rukou, aby se rozhodli. Budou mít dvě možnosti. Každý členský stát se může autonomně rozhodnout, že provede totální zákaz rybolovu unášenými sítěmi, anebo když je nezakáže, může si vybrat jinou cestu a ta jim umožní výjimku z tohoto zákazu a pracovat ještě rok, rok a půl, řekněme, eh, lovu unášenými sítěmi, to je, řekněme, do roku 2017, ale v této době musí protože členské státy uvádějí, že nejsou údaje, musí teda sbírat informace a údaje. Já vám to všechno nebudu číst. Například inventář různých typů síť unášených, hodnotit u každého typu sítě, eh, jako, jaký má dopad tato síť, každý jednotlivý typ sítě na životní prostředí, konkrétně na ty specifikované chráněné druhy a na vysoce migrující e, druhy. Pak e, zákaz těchto sítí, ještě hodnocení toho, jaký by zákaz těchto sítí měl na místní společenství a další série údajů, které by po této e, výjimce povolená určitý čas by byly mm, předány Evropské komisi, ta by zhodnotila tyto údaje od jednotlivých členských států a podle kritérií Eh, která tedy budou co možná nejkompletnější. Evropská komise bude mít znovu v rukou svou pravomoc, aby zakázala unášené sítě selektivně. Neboli na základě těchto údajů eh, bude schopna eh, zhodnotit, co má jaký dopad na životní prostředí. Co například ze socioekonomických důvodů nebo ochrany životního prostředí ještě může být použito. Chtěl bych vybídnout všechny, abyste zvážili toto stanovisko s ohledem na to, že se jedná o alternativu, která je velice jasná. A e, proto tedy je jasně patrné, že se velice liší od původní návrhu komise. Ale když na jedné straně se máme rozhodnout e, mezi totálním zákazem těch unášených sítí a tento návrh se zdá být eh, eh, zcela v opozici se zájmy všech tedy zainteresovaných stran a, a, politických eh, stran tež. Tak potom, protože jsme ve výboru pro životní prostředí, zde máme tedy náš hlavní cíl odebrat z používání a zakázat ty sítě, které mají velký dopad na životní prostředí. Takže to je náš hlavní cíl. A třeba, že mm, to bude ještě nějaký čas a bohužel tedy, to není dost taková výhoda, bude ponechána vůle členským státům, dosáhneme výsledků mm, poněkud později, ale e, budou mít i konkrétní e, rybolovná společenství ještě možnost pokračovat ve své práci. Děkuji zpravodaji za prezentaci. Slovo mají stínoví zpravodajové za EPP kolegyně Ranskansia. Děkuji, pane předsedo. V tomto návrhu Evropské komise na zákaz veškerých uh, unášených sítí okamžitý zákaz, je eh, překvapivé, že se nezvažuje eh, v ekologický dopad určitých typů rybolovu zejména určitých eh, použití eh, v unášených sítí, které ne, v menším rozsahu, které ne, eh, poškozují životní prostředí. Například lov sardine v Kalici. Tam se používá a typ sítě, které se říká Seito. To je domácí typ E, rybolovné techniky, který e, se zaměřuje výrazně na e, lov sardinek a nespůsobuje žádnou žádnou škodu na dalším druhům ryb, které by mohly být ohrožené, takže to nevyžaduje žádná předběžná opatření. Takovéhle takové opatření by bylo naprosto neopodstatněné. Ehm, naopak by to bylo velice eh, škodlivé pro asi 400 plavidel, eh, eh, která se tomu věnují v Galicii. My tady se snažíme nesmírně chránit námořní zdroje, ale uplatňování plošného zákazu na všechna plavidla by nebylo správným přístupem. Akorát by to vedlo ke zhoršení stavu v některých typech rybolovu. To odmítají dotčené země. V některých zemích eh, žádají o ten dokument, eh, který jsme zaslali komisi. Ani si nemyslíme, že eh, by komise dostatečně vysvětlila ten plošný zákaz, který navrhuje. Seriózní mm, dopadu na životní prostředí toho, eh, těch různých typů eh, zákazů eh, unášených sítí nebyl proveden. Musíme jednoznačně rozlišovat mezi těmi drobnými podomácku vyráběnými unášenými sítěmi a velkými rozsáhlými průmyslovými unášenými sítěmi. V tomto návrhu komise není žádná alternativa, která by se snadno implementovala pro drobné eh, rybolovné flotily. A musím říci, že jsou to selektivní typy rybolovu, když hovoříme o těch menších unášených sítích. Byl bychom eh, rádi, aby zde byl uplatňován eh, princip přiměřenosti. Ten zákaz není podložený vědecko-výzkumnými důkazy, ani není přiměřený. Eh, podporuji eh, myšlenku eh, pana zpravodaje a sice podpořit zákaz unášených sítí pro některé typy ochrany námořního prostředí, ale mělo by to být prostředkem, tedy prostřednictvím řádného legislativního procesu. Měla by tam být dobře vědecky podložená Eh, studie eh, dopadů na životní prostředí a eh, zákaz komise tohle neřeší. Myslím si, že tohle musíme zvážit rozumně. Řádný legislativní přístup je dobrý je správný přístup. Musíme rozlišovat různé typy rybolovu, když chceme vyřešit opravdu situaci s unášenými sítěmi. Děkuji. A teď kolega Kabuto za SAD. Děkuji vám. Rád bych poděkoval navrhovateli eh, stanoviska za veškerou odvedenou práci. Myslím si, že to bude eh, velice eh, užitečné, Eh, době podávání pozměňovacích návrhů. Máme tady eh, spoustu nedostatků. Nejsou tam dostatečně přesně um, vymezené typy sítí. A lidé také, eh, nebo pravidla možná používají různé typy sítí. Tato situace samozřejmě zbuzuje veliké obavy s ohledem na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. Proto je třeba interpretovat pozitivně tento návrh komise zaručit větší ochranu chráněných eh, zdrojů, ať už to jsou eh, žraloci nebo želvy nebo jiné druhy, ale nemůžeme souhlasit s kompletním zákazem unášených sítí protože to je disproporční rozhodnutí, které by mělo závažně negativní sociálně-ekonomický dopad jak na udržitelný eh, rybolov vedený v malém měřítku, tak na místní rybolovná společenství. Eh, já si myslím, že bychom potřebovali další prvky, ale měli bychom se snažit dosáhnout eh, splnění všech požadavků neboli ochrany, život, eh, ochrany těch eh, druhů přírodních, včetně ochrany eh, rybolovného sektoru. Některé návrhy by mohly dosáhnout splnění těchto požadavků. Já bych navrhoval zavedení jednoho jasného pravidla, zákaz mít na palubě jiné e, e, jiné unášené sítě, eh, kromě těch, které by nebyly zakázané, ještě dříve než před tím nejzaším eh, datem. A já teď nevím, jak se s tím poradí tlumočníci, protože tu máme ještě další typ eh, sítě, který má velice malá oka. Takže samotný zákaz této sítě s malými oky vzhledem k tomu, že se používá selektivně malými rybáři. A jedná se o tradiční rybolov. E, hovoří se například o 50 mm oka. A na základě takovýchto kritérií, eh, kdy se jedná tedy o malé rybáře, tak je tento eh, lov prostřednictvím sítě s malými oky je povolen. Takže podobným způsobem bychom mohli postupovat, abychom zvažovali i dopad na místní rybářská společenství. Na jedné straně tu máme e, Evropský fond pro rybolov a ten by měl podpořit tuto, tuto činnost, aby tedy měli rybáři udržitelnější a selektivnější prostředky k rybolovu už eh, do roku 2017. Ohledně té výjimky, o které eh, hovořil eh, zpravodaj, bych chtěl právě toto poznamenat. Neboli měli bychom se především snažit snažit nějakým způsobem skloubit ty dva opačné požadavky. Kolega Duncan jako další. Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Tento eh, návrh eh, neplní svůj účel. Tečka. Eh, celou řadu let slýcháme, že společná rybářská politika bude postupovat regionalizovaným způsobem a tohle není regionalizované. Tohle ovlivní drobné rybáře v Británii, které, kteří jsou akreditováni v standardem MSC, Marine Stewardship Council. A tohle, tenhle drobný rybolov bude úplně zničen tímto paušálním přístupem. Ono je tam docela dobře vidět, e, jaká byla původní ambice, ale bylo, e, rozhodně ta se ztratila neobratným přístupem. Komise tady neodvedla dobrou práci. Všechny unášené sítě po celé Evropské unii jsou stejné a mají být e, Eh, má se k tím přistupovat stejně? Tak tomu ale není. Eh, z, této, z tohoto důvodu naše frakce nemůže podpořit ten návrh tak, jak teď je. Měli bychom ho vrátit komisi a měli bychom komisi připomenout, že pokud budou hovořit o regionalizaci, tak opravdu musí začít jej eh, provádět. Nezacházejte se všemi rybáři, jako by byli stejní. Rozlišujte odlišnosti a také přistupujte e, s úctou k těmi rybáři, kteří na tomto závisí kvůli živobytí. Jinak naprosto ztratíte e, veškerou vážnost. Děkuji. Okay, and now uh, I give the floor to... Děkuji jako další paní Meissner. Já, vielen Dank, Herr Děkuji, pan předseda. Škoda, eh, že kolega Duncan eh, právě neřekl nic k tomu stanovisku, ale eh, jenom k původním o návrhu komise. Já musím říci, že mm, to stanovisko pan zpravodaje je velice dobré. A zdá se mi, že tady je někdo, kdo tuší, o co jde a to se pozná. Ono je opravdu toto eh, velice eh, důležité, abychom dále eh, prosazovali reformu rybolovné politiky, abychom se snažili o ochranu moří. Samozřejmě chceme je používat, chceme dále umožňovat rybolov, ale chceme chránit biorozmanitost. To je, myslím, velmi podstatné. Musíme chránit chráněné druhy, ale přesto je třeba pokračovat v rybolovu. To je také zcela správně. A proto si myslím, že to stanovisko navrhované je mm, zcela eh, správně eh, eh, říká, že se to má vrátit komisi. Takhle to není přijatelné. To, co komise navrhuje, není úplně správně. Není to dobré, protože úplně zakázat unášené sítě bez jakýchkoliv dat, bez výjimek, není správné. To by potrestalo i ty, kteří používají menší unášené sítě a to drobný domácí rybolov opravdu potřebuje. Ehm, myslím, že kolega je ze Skotska, tak eh, už jsme také slyšeli, že se to používá na irském pobřeží. Docela eh, často se tam eh, ručně používají malé unášené sítě v současné době. To je úplně v pořádku a mělo by to být možné i dále. Uh, v eh, Balském moři se to vůbec nepoužívá, ve Středozemním moři sam se používají i velké unášené sítě, ve kterých končí i velryby. A kdyby se to teď eh, zakázalo, tak si myslím osobně, že je to správně. Musíme každopádně se zamýšlet nad dopadem na rybolov. Nechceme eh, zakázat rybolov totiž. Je opravdu třeba eh, zabývat se tím, jestli eh, bychom eh, také nemohli nějakým způsobem finančně usnadnit přestup na nějaký trvalé udržitelný způsob, udržitelnější způsob rybolovu ale ty sítě na 2,5 km jsou zakázané a budou zakázané i nadále a vidíme, že v středozemním moři to částečně funguje. Ale Ovšem je třeba zjistit, kde jsou teda a provozovány tyto sítě v tom drobném rozsahu a kdo je provozuje, jehož existence by byla tím zákazem úplně ohrožena. Musíme nedávat výjimky, abychom něco umožnili někde, ale musíme o tom pozbírat data. A bez vědeckých poznatků, jak říká kolega z EPP, eh, toto vytvoře, bylo vytvořeno, ale musíme pokračovat fundovaně vpřed. Díky tomu eh, také rybářská politika mohla být zreformována eh, prostě postupovat podle toho, co nám sdělují věci. Tak by to přesně mělo být zásadě už jsem teď řekla všechno. Opravdu to je tak, že jako výbor pro životní prostředí, který se zaměřuje na biorozmanitost, neměli bychom prostě e, říci úplně všechno zakázat, ale říkáme, e, že e, ten směr je správný a myslím si, že bychom eh, tedy eh, měli podpořit pozměňovací návrhy, které jdou tím naším směrem. Děkuji, slo- kolegyně Rodríguez. Eh, Situace rybolovného odvětví zná problémy s nadměrným rybolovem, včetně subvencí, ať jsou přímé či nepřímé u velkých flotil. Eh, tyto eh, velké unášené sítě jsou používány v mnoha různých mořích. Evropské normy byly systematicky porušovány v některých regionech. Nedostatek harmonizace je slabostí, eh, stejně jako nedostatek kontroly a sankce umožnilo aby tyto praktiky byly beztrestné, například i ve Středomoří. Nyní je tu snaha harmonizovat Eh, tuto situaci a to bychom měli přijmout a podporovat, protože přestupky se stávají neustále a jsou podporovány rozdílnými normami platícími v různých místech. Tento návrh komise však přináší základní problém. Především neřeší reálný problém se kterým se setkáváme, neboli ten neúspěch ani nezlepšuje mechanismus sankcí a kontrolu při ilegálním rybolovu. Má to být ten eh, beznákladový eh, systém, ale přitom eh, neřeší to, v čem problém spočívá. Totální zákaz podle nás by mohl postihnout i některé druhy drobného rybolovu, například v Galicii nebo různé Eh, jiné eh, rybolovné společnost, no, společenství místní jako v Andaluzii. A tito drobní rybáři musí být hájeni nejen kvůli zaměstnanosti, ale protože mají dobrý pozitivní vliv na životní prostředí. Proto musíme najít alternativní řešení. A to prostřednictvím aktivního hájení e, drobného rybolovu proti průmyslovému rybolovu. A na tomto základě můžeme dosáhnout eh, udržitelného rybolovu. Takže ten návrh komise je podle nás nepřijatelný kvalitativně i kvantitativně, ale vítáme návrh zpravodaje zaměřit se na lhůtu aplikace zákazu a potom také podporovat eh, vůli eh, s tím, že se podpoří Eh, drobný rybolov a případně hájit určité eh, formy, eh, určité druhy. Pak tu jsou možné výjimky pro jednotlivé státy, ale to by mohlo být kontraproduktivní. Rádi bychom se věnovali hlouběji těmto aspektům bylo prokázáno, že výjimky e, v rybolovu vytvářejí právní nejistotu nebo dokonce e, působí přesně proti původnímu záměru. A e, přitom se patřičně neřeší nelegální rybolov, který skutečně poškozuje naše moře. A proto bychom tu měli mít jasné podpoření těch mořských druhů, které jsou nejvíce Eh, exponovány eh, nadměrnému eh, výlovu a současně, aby byly, byla chráněna chráněn drobný rybolov. Takže potřebuje kontrolu, sankce, striktní dodržování opatření a také incentivy pro drobný rybolov, pokud si přejeme vůbec mít udržitelný rybolov v Evropě. Děkuji. Kolega Eichhout. Eh, děkuji, pane předsedo, a já eh, musím omluvit eh, stínovou zpravodajku Engström, která je právě v výboru pro rybolov. Myslím, že tady bylo mnohé již řečeno a já bych chtěl především poděkovat zpravodaji, protože ta současná pozice je trošku eh, sofistikovanější, než jenom odkazovat se na komisi. Čili já skutečně eh, výrazně eh, oceňuji to, oč se zpravodaj pokouší. Nicméně není to nová debata. My máme rezoluce válného schromáždění OSN k témuž tématu a už tedy jsou dosti dávného data. Čili já doufám, že nechceme eh, to řešit ve stejné měřítku. Čili není to nic nového, eh, legislativu tady máme už z roku 92. Největší problém spočívá v tom, že eh, kdykoliv o něčem takovém debatujeme, vidíme, že plošný zákaz prostě fungovat nebude. Na druhé straně v okamžiku, kdy to začneme Eh, rozdělávat, rozčlenovat, eh, vznikají mezery a zadní vrátka, čili eh, tady na to je třeba se zaměřit. Já vím, že to je důležité, není to, není to jednoduchá cesta, takže bychom měli tedy zpravodaje v tomto podpořit. A já se také těším na spolupráci s dalšími skupinami, tedy také velice oceňuji paní Majstnerovou za její Ehm, poznámky, také stanoviska a SND, čili eh, ano, my prostě na tom musíme pracovat. Nelze říct pouze, ne, to nechceme a šup s tím zpátky komisi, čili to eh, by asi nebylo přístatečné. Ehm, otázka na komisi. Eh, v současné době je vedeno jakési řízení proti Itálii, v této věci. Ale slyšel jsem, že toto řízení bylo nějak pozastavené nebo, nebo zrušeno. Můžete nám prosím říci, jaký je současný stav? A pokud by tedy komise se rozhodla nepokračovat v tomto správním řízení, eh, může nám vysvětlit, proč tomu tak je. No a jinak eh, těším se na další debatu. Děkuji a... Děkuji, předám slovo kolegyni Mariano, která je zpravodajkou eh, ve výboru pro rybolov. Děkuji vám, pane předsedo. Doufám, že i ta příležitost sedě výboru Envy bude užitečná k tomu, abychom seriózně mohli hovořit o tomto komplikovaném tématu. Chtěla bych především poděkovat eh, Markovi Afrontovi i mm, za to, jak napsal tento text a jak jedna. Já jsem si přečetla ono stanovisko a také je e, v sladu s tím, co projednáváme výboru pro rybolov a co já jsem e, uvedla e, v mém textu. Třeba, že zatím jsme ve fázi naslouchání ve výboru, Žádali jsme ještě jedno slyšení ohledně hodnocení dopadu, také od komise, od nového komého komisaře, eh, který eh, nám o tomto má pro další informace. Takže jsme zcela proti totálnímu zákazu, tak jak byl navržen komisí. Také v nás vzbuzuje velké obavy to, že někdo navrhoval, aby se úplně zavrhl tento text a aby se vrátil komisi. Ehm, já si myslím, že naše povinnost je na tomto textu pracovat i na základě toho, co přednesl ehm, Marka Fronte, protože když si přečteme, co přišlo z komise, tak ty návrhy, které mohly přijít, byly čtyři. Možnost jedna bylo zachovat status quo neboli ponechat normy tak, jak jsou. Ale to s ohledem na udržitelnost systému jsme zhodnotili všichni negativně. Pak to byly další dva návrhy, které byly takové mírnější, eh, kde se psalo, musíme zhodnotit jednotlivé druhy eh, sítí, jednotlivé nástroje a e, pak byl ten čtvrtý návrh, který byl poslán komisí do Evropského parlamentu a to je absolutní zákaz. Nás ale více zajímají ty dvě prostřední možnosti a ty zkoumáme také e, e, díky spolupráci s výborem Envy. Mějme eh, na paměti, že v textu, o kterém hovořil pana Fronte, je tady mnoho pozitivních aspektů. Chtěla bych upozornit jenom na dvě kritická místa, která je zapotřebí důkladně zhodnotit. Zjistit, zda to je skutečně eh, provozně schůdné, zda to je operativní vůbec. A eh, potom v konečném rozhodnutí je zapotřebí ponechat trochu více prostoru a chtěla bych tedy posílit jeden z hlavních principů společné rybolovné politiky, a to je regionalizace. Z toho studia jednotlivých nástrojů rybolovu eh, hovořilo se například o Galicii, ale týká se to jiných rybolovných společenství, například na severu Evropy. Takže tam se píše, že v jednotlivých regionech se mohou používat určité nástroje, a je tam i různý dopad na ekosystém, takže ta regionalizace může být skutečně jedním z řešení. A já si přeji, aby právě e, výbor pro e, životní prostředí a výbor pro rybolov mohli společně pracovat e, s komisí na tom, abychom dosáhli takového textu, který vyřeší stávající problémy a současně nám umožní, abychom vytvořili, vytvořili text, který bude chránit jak e, životní prostředí, tak rybolov, zejména ten drobný rybolov, který by tím byl opravdu silně stižen. Děkuji jako, jako další kolega Juristy Bautz. Presidente. Agradezco al ponente su informe, ha hecho un esfuerzo por... Eh, děkuji, mm, pane předsedo. Eh, já děkuji zpravodaji, eh, který se snažil vyspravit návrh komise, který je nepřiměřený. Komise šla cestou nejmenšího odporu, to znamená plošný zákaz na tyto unášené sítě. To by postihlo velké, velkou část těch drobných rybářů, Čili eh, skutečně by se měli vypíchnout a vybrat ty unášené sítě, které jsou opravdu škodlivé pro určité druhy. Eh, my jsme tedy se snažili komisi eh, dát informace o Galici o tom, jakým způsobem to tam může způsobit škody. A my máme Eh, menší místní sítě, eh, které jsou, mají velikost do 12 metrů, eh, nejsou tam žádné vedlejší úlovky, není to škodlivé pro zdroje a tak dále. V Grecii je 427 plavidel, které využívají tyto sítě a ten jsou to lodě tedy moderní, mají malé emise a e, bychom e, byli e, velice neradi, kdyby byly tímto zákazem postiženy. Mělo by to velké hospodářské dopady. Čili tyto eh, lodě a tyto sítě by každopádně na základě subsidiarity eh, měly být eh, vyjmuty z jakéhokoliv evropského zákazu. A také bych chtěl vyzvat španělskou a kalistickou vládu, tak aby provedli ekonomické dopady, ekonomické posouzení ekonomických dopadů. Kolegyně Svita. Prije Vším bych chtěla poděkovat kolegovi Afrontemu. Mám stejný názor jako kolegyně Meissner. Je jednoduché zavést zákaz a je také všechno vrátit do rukou komise. Naším úkolem jako poslanců je najít kompromisní řešení. Souhlasím s tím, co bylo vyřčeno ohledně společné rybolovné politiky, s tím, že je to politika regionální. Proto je třeba k ní přistupovat regionálně. Jedná se o politiku Evropské unie a proto je zapotřebí najít e, řešení ve Středomoří, Máme různá rybolovná zařízení či sítě. Já pocházím z jadrské oblasti, takže e, možná to není až tak úplně pro nás důležité, ale e, drobný rybolov kdyby byl, zaka- kdyby byl přednesen totální zákaz, mělo by to negativní dopad na tyto e, rybolovné činnosti. Měli bychom hájit drobné rybáře a najít jiná e, e, řešení. My jako členové výboru pro životní prostředí musíme také zkoumat ochranu ekosystému. A proto tedy jediným možným řešením je nyní kompromis. Já jsem proto, aby se jednalo dál, a chtěla bych navrhnout, abychom eh, dali vypracovat odborné studie. Něco jiného je hovořit eh, politicky a něco jiného je mít na to odborný podklad. je zapotřebí diferencovat mezi různými druhy sítí, včetně jejich rozměrů, délek. A proto souhlasím, aby byl veden další eh, dialog, protože je to velice složitá záležitost a my musíme najít řešení. Děkuji. Máme zde několik dotazů kolegů na komisi a proto bych chtěl předat eh, slovo eh, Fab... Fabriciovi Donatellovi. Uh, eh, děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl poblahopřát zpravodaji panu Afrontovi za odvednou práci a určitě také za značné úsilí pokusit se eh, sumarizovat tu zprávu a předložit určité možnosti. Myslíme si, že to je velice důležitý prvek v celé práci, eh, odvedené v kontextu našich institucí. Také bych chtěl eh, poděkovat paní zpravodajce z výboru pro rybolov a my se samozřejmě budeme pokusit, eh, budeme pokoušet syntetizovat všechny ty prvky. Pro komisi jde o určitě mimořádně cené vstupy do této debaty. A samozřejmě jde o debatu, eh, která obohatí obsahově debatu v komisi, ale také debatu mezi třemi institucemi. Eh, já bych chtěl eh, říci toto. My jsme rok a půl prováděli velice důkladné posouzení dopadů používání unášených sítí v Evropské unii. Tu zprávu máme, je zveřejněná a myslím, že je to poprvé, co se zveřejňují studie eh, na této úrovni a je to něco, co je třeba vzít v úvahu nejenom zde, ale také v jiných případech. Je to určitě eh, významná součást eh, našich návrhů, ale také veřejné debaty. Čili veřejná debata, posouzení dopadů a vědecké prvky, a já jsem tady slyšel, že možná eh, ekologické dopady nejsou dostatečně posouzeny, což je možné, ale každopádně zde máme obrovské množství informací, eh, které poprvé se zveřejňují eh, k, tém, k této metodě rybolovu v EU. Ano, byly tady také problematické prvky, co se týče e, působnosti. E, prostě e, největší obavy tady vyplývají z toho plošného zákazu. My jsme si vyslechli kritiku také od některých regionálních organizací. To je určitě věc, kterou bude třeba více prodebatovat, asi ne dnes. Eh, regionalizace a to, abychom vzali v úvahu specifika jednotlivých regionů, tak eh, my třeba víme, že eh, používat stejné vybavení v, ve stejném regionu, ale ve jiné členské zemi. E, to nám v podstatě často znemožňuje používat ten regionalizovaný přístup. Čili je třeba zajistit, aby ať už to rozhodnutí bude jakékoliv, aby e, se tím řešili problémy ohrožených druhů, chráněných druhů, a to nemusí být jenom středozemí, ale také Černé moře nebo Atlantik. A my se zde snažíme právě řešit tyto rizikové faktory. Jestli být přesnější, specifičtější, to určitě budeme rádi zkoumat ve spolupráci s parlamentem Máme zde řadu zajímavých prvků, eh, kde je možné postupovat eh, poněkud eh, jiným způsobem. Čili my jsme opravdu rádi, že tady tu debatu máme a doufáme, že se to podaří dotáhnout dokonce v tomto výboru i ve výboru pro rybolov. Možná ještě jedna věc eh, k informacím a údajům, eh, a to už bude poslední věc. Od předložení návrhu jsme eh, získali mnoho dalších informací od členských zemí i zainteresovaných stran o činnostech, které jsou spojeny s unášenými sítěmi. A my eh, jsme eh, chtěli, aby eh, tedy v září jsme to řekli členským zemím, že bychom ty informace rádi měli jaksi potvrzeny formálně, úředně a my teprve teď dostáváme tyto informace. Prostě existují určité informace, které jsme nedostali včas pro provedení toho eh, posouzení dopadu. Nevíme, z jakého důvodu to je, ale každopádně eh, těch činností se objevuje čím dál víc, a to každý den, a my skutečně eh, objevujeme další a další prvky, které by měly vplynout a vstoupit do řízení té problematiky unášených sítí. Čili bylo by eh, dobré, kdybychom eh, tyto informace tak, jak budou přicházet, kdybychom si je sdíleli, abychom eh, měli jaksi stejný pohled na věc, alespoň stejně podložený. Každopádně my určitě budeme schopni doplnit eh, ty další informace do současného návrhu. A ještě úplně poslední věc, a to byl eh, ten eh, soudní spor s Itálií. To je věc která z roku 1992 a šlo o nedostatečnou kontrolu ze strany italských úřadů a určité nejasnosti v italské legislativě, které umožňuje eh, některým rybářům používat nelegální unášené sítě. Itálie se zavázala, že přijme a naplní eh, důležitý akční plán, což bylo v roce 2011. A ten akční plán eh, je oficiální dokument později schválený komisí a tento plán je řádně eh, sledován italskými úřady a Evropskou komisí. A výsledkem bylo to, že došlo k úplné revizi kontrolních činností v Itálii. Rozsáhlé aktivity s pomocí unášených sítí podle našich informací a italských informací, eh, ty se ztratili nebo eh, jich tedy skutečně ubylo a eh, to znamená, že eh, jsme nyní v podobné situaci jako v případě opravdu nelegálních utášených sítí. Komise se rozhodla tedy uzavřít toto soudní řízení, tedy zastavit ho. To neznamená, že by všechno bylo v pořádku, ale e, my jsme de facto zastavili tento soud, poněvadž by, byl, e, by stál v cestě implementace dalších politik v Středomoří. A ty politiky směřují k tomu, aby se mohlo používat pouze legální vybavení. Děkuji vám. Kolega Fronte má slovo, aby mohl uzavřít diskuzi. Já bych toho chtěl říci spoustu, ale máš čas. Následující bod nemůžeme stejně probrat, protože kolega Danta musel odejít. Dobře, takže teď mohu spustit stavidla. Ne, ne, ne, raději umírněně. Je to téma poměrně složité, to je, myslím, jasné všem. Takže tato diskuze je opravdu velice užitečná, protože nám umožňuje eh, dát dohromady mnoho prvků důležitých pro úvahu. A já jsem velice rád, že ta práce, která byla provedena a nebyla snadná, že byla eh, tato práce tedy oceněna. Já bych chtěl ze srdce eh, poděkovat sekretariátu našeho výboru, který odvedl obrovskou práci při eh, převedení mých myšlenek eh, do formy, která je právně přípustná pro předvedení ve výboru. Několik poznámek. Samozřejmě vše, co bylo vyřčeno, budu brát na vědomí a zohledním to, konkrétně několik bodů. Kolega Caputo hovořil o velice zajímavých věcech, to jsou zajímavé podněty a budu je podporovat v rámci pozměňovacích návrhů, například zákaz mít na palubě e, různé unášené sítě. To mě uniklo při mé práci a mu děkuji, že to připomenul a taky ta myšlenka na fond, který by pomáhal v této přechodné fázi rybářům, je skutečně hoden ocenění. Vždycky, když se hovoří o fondech, tak já jsem velice obezřetný. Často byly zneužívány v oblasti rybolovu. Je zapotřebí pozor, jakým způsobem budou využívány, ale když chceme být vstříc eh, rybářským společenstvím nebo rybářům, kteří eh, potřebují se nově přizpůsobit situaci, určitě by jim to pomohlo. Eh, mnoho kolegů hovořilo o tom, jak je důležité pracovat na základě odborných údajů. Údajů, které mají nejen kvantitativní, ale kvantitativní prvky a já bych chtěl říci, že zaprvé bylo problematické sbírat údaje. Sám zástupce komise řekl, že ty údaje přicházejí teprve teď, když na tom návrhu komise, eh, komise už pracujeme. A eh, v tom návrhu komise, komise ještě ty návrhy, ne, teda ty, ta, ty údaje neměla. Období pro výjimky eh, by se mělo použít k tomu, abychom získali důležité vědecké údaje, které nám umožní, abychom zakázali přesně to, co bude nutné, co se prokáže být za škodlivé pro životní prostředí. Několik kolegů hovořilo o tom, že by raději odložilo mm, tento text a vrátilo do eh, Evropské komise. My teď máme míč v ruce a musíme vyjádřit naše stanovisko a také se přitom musíme snažit přednést, eh, jaké jsou možné alternativy vůči tomu, co mm, navrhla Evropská komise. Neboli vrátit tento text eh, do komise by bylo příliš snadné. Nám jde o to, abychom našli nějaké řešení. Zapsal jsem si také, mm, že ten celý postup je komplikovaný, jak jsem vám ho nastínil. Vím, že eh, poskytnutí zodpovědnosti třeba, že je na určitou dobu a navíc ještě jako výjimku, jak už o tom hovořil kolega Eichhout a další, že to může způsobit problémy, protože jakmile zodpovědnost bude převedena na členský stát, ještě za výjimky. Je vždycky snadné najít nějakou skulinku. A musím říci, že my jako Italové bohužel jsme na to mistři. Takže tím se postavíme do riskantní situace. Nehledě na to, bychom se neměli zaleknout. Pokud chceme dosáhnout výsledku, kterým bude skutečná ochrana životního prostředí, a to prostřednictvím sběru údajů z členských států, tak to je cesta, kterou se vydat musíme. Pokud ten návrh, který jsem předložil, který samozřejmě musí být zlepšen a doplněn, a právě teď se ocitáme ve chvíli, kdy si můžeme dovolit o tom všem diskutovat, přednášet návrhy a dojít potom e, ke stanovisku, které nám umožní říci, že jako výbor pro životní prostředí jsme eh, dosáhli toho výsledku, který jsme mm, si přáli, neboli dosáhnout maximálního možného výsledku v ochraně životního prostředí a chráněných druhů, které mohou lovit tyto sítě, aniž bychom měli příliš silný dopad na místní eh, rybářská společenství, eh, které, která využívají eh, často i takové sítě, které, kterých se hm, toto opatření konkrétně netýká. Budeme tedy diskutovat dále, eh, abychom tak zlepšili. A musím říct, že mě potěšila tato diskuze, těší mě, že jdeme správným směrem a těším se, že dosáhneme dobrého výsledku, protože pak to budeme muset prodiskutovat s kolegyní na výboru pro rybolov, kde eh, Eh, kde mají opravdu eh, velice ostré eh, postoje. Děkuji. A na mě, abych připomněl harmonogram lhůta pro pozměňovací návrhy, pokud možno digitálně potvrzené 10. listopadu ve 12. hlasování ve výboru 3. prosince. Rybolov bude hlasovat v lednu a my budeme na plenárním zasedání hlasovat na druhém Eh, únorovém zasedání. A teď vám musím sdělit, že bod číslo 18 je odložen na příště, protože kolega Danten musel odejít a Učiníme tak v pondělí ve Štrasburku na mimořádném zasedání výboru. Tímto končí naše zasedání a můžeme takto ukončit naši schůzi.